Good morning everybody and... Dobrý den vám všem a vítejte na zasedání výboru IMCO. Je to náš poslední meeting během tohoto mandátu. Nejprve schválíme pořad jednání a pokud nemáte námitek, považujeme pořad jednání za přijatý oznámení předsedy Toto jednání se vysílá na internetu a vyšel nový newsletter 101 IMCO News. A ráda bych eh, ještě řekla, že máme zápis z minulého jednání, není-li žádná námitka, považujeme za schválené. První bod na pořadu jednání je zpráva o probíhajících meziinstitucionálních vyjednáváních o modernizaci pravidel ochrany spotřebitel. Je tam pan Dalton, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát a nejprve chci všem poděkovat všem, co mi s touto složkou pomáhali, protože to představovalo intenzivní práci, konkrétně také stínový zpravodajové, rumunské předsednictví a komise, včetně komisařky Jourové. My jsme si stanovili poměrně ambiciozní časový harmonogram. Chtěli jsme to zvládnout za tři týdny. Vložili jsme naděje do jednoho trialogu, což bylo jednání během dne, večera i noci a nám se to podařilo. A jak budete asi vědět, samozřejmě tam ještě mohou proběhnout změny ze strany komise. Bohužel nemůžeme eh, skončit tam, kde jsme dovedli diskuse na konci trialogu. Komisařka Jourová si eh, toto ještě musí podpořit eh, a ověřit si svůj mandát pro jednání na tomto. Diskutovalo se o dvojí kvalitě zboží a nicméně máme zde nová pravidla, spotřebitele, eh, nesmí prodávající zavádět, eh, podávat závadějící informace jenom proto, aby více viděl. My eh, v každém případě můžeme skončit s těmito případy porušování důvěry zákazníků. Nicméně mm, můžeme samozřejmě ještě na tom pracovat dále, prosazovat to Nicméně zatím se nenabízí pomoc těm spotřebitelům, kterým se dostane zavádějící informace. V každém případě máme novou právní úpravu, která eh, toto téma řeší, kterou bychom jinak neměli vůbec. Důležité je také spolupracovat s úřady, které často nemohly získat přístup k ustanovením eh, o postizích a podobně. A to je velice důležité také pro spotřebitele. My jsme také zjistili, že ehm, ehm, produkty dvojí kvality, eh, to je téma, které se bude muset dále řešit eh, a parlament eh, předložil požadavky, ty byly vyslyšeny a proto Obecně se zlepšuje také ehm, přístup ke spotřebiteli. Já sám věřím to, že klient má velký mi výraznou pravomoc. Nám se podařilo v tomto směru dosáhnout výrazného zlepšení. Důležité je, že spotřebitelé tedy vědí, ehm, na co se mohou obrátit a vědí, jaký produkt se jim vlastně nabízí. Také jsme zjistili, eh, že ehm, dojde k revizi pravidel týkajících se práva na stažení výrobků. My jsme velice rádi, že toto bylo projednáno ve výboru a také, že nás rada plně podpořila. Mohli jsme se vrátit k původnímu návrhu komise a také jsme podpořili a zařadili do finálního textu nástroj pro vytváření povědomí spotřebitelů o nástrojích, které se jim nabízejí. A to bylo z jedné strany velmi populární, e, nicméně Připravili jsme díky tomu e, portál pro spotřebitele, kam se spotřebitelé mohou obrátit pro informace. Pokud se to ne, Kdyby se nám to podařilo schválit během štrasburského zasedání, tak eh, bude stačit pouhý rok na to, aby to, to bylo zavedeno do praxe. Nicméně byla to rychlá práce, protože se nám podařilo dosáhnout eh, širokého koncenzu napříč stranami eh, ze strany mnoha kolegů. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji sekretariátu Daniele Benoátovi a děkuji také právní službě, eh, která nám velmi výrazně v trialogu samotném pomohla. Ještě bych řekl, jednu věc, možná to je poslední příležitost, kdy si na půdě IMKO beru slovo. Podle toho, jak se situace vyvíjí, chci poděkovat všem kolegům za spolupráci za poslední čtyři roky. Udělali jsme pro jednotný trh v Evropě poměrně slušnou práci a i když Spojené království z toho už eh, přínos mít nebude, tak doufám, že toto patří alespoň eh, k jakému si dědictví, které jsem i já částečně tady zanechal, že je to pozitivní. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A myslím, že všichni se tady shodneme, že práce, kterou eh, odvedl tady na výboru, byla skvělá například problematice motorových vozidel, eh, byla důležitá a děkujeme mnohokrát za všechnu práci. Jsme rádi, že jste tady s námi ještě dnes. Eh, doufala bych, že zůstanete déle, ale děkuji v každém případě za veškerou práci. Velmi si toho vážíme a vlastně eh, s vaším odchodem ztratíme velkého podporovatele jednotného trhu. E, to je škoda. Myslím, že bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom zachovali poměrně úzký vztah a spolupráci i do budoucna. Děkuji mnohokrát. Evelyn Kepard se chce vyjádřit. Já, ja, děkuji. Děkuji. Já bych eh, také rád panu zpravodaje poděkovala za tu jím odvedenou práci, protože já jako stínová zpravodajka jsem doprovázela tuto práci, vyjednávali jsme také na půdě Evropského parlamentu. Opravdu děkuji. Ještě abych doplnila to, co říkal pan zpravodaj. Tady bych ráda zdůraznila jednu věc, protože nám samozřejmě šle, šlo o to, abychom zajistili co nejvíce pokroku pro všechny spotřebitele a spotřebitelky. A pan zpravodaj to nezmínil. Šlo také o v podstatě pravidla pro umístování eh, produktů na stejné platformě. To znamená, ve chvíli, kdy se to umístění nějakým způsobem zaplatí, tak, se, tak to musí být také indikováno, protože velmi často si lidé myslí, že na těch srovnávacích platformách eh, na internetu mm, potom vzniká prostě ten dojem, jako kdyby to první umístěné zboží bylo to nejlepší. Je třeba si uvědomit, že za toto první nebo druhé, třetí místo také ten producent zaplatil. A to je také velmi důležitá věc a my jsme si zatím stáli a jsme velmi rádi, že to je tedy tady už součástí toho dokumentu. A co se týče té dvojí kvality, tak tady samozřejmě musíme dále pokračovat. Ehm, my jsme v každém případě se prali o to jako lvy. Setkání prostě mělo trvat do 6 hodin, protože my jsme se prostě nechtěli vzdát. Nechtěli jsme se vzdát. A jaké jsme měli alternativy? Rada s tím nechtěla mít nic společného a nám se podařilo to prosadit. Tedy ne, že by to bylo teď v příloze 1, jak jsme chtěli, ale je to v článku 6. A také se nám nepodařilo prosadit, aby bylo všechno vlastně součástí toho štítku na produktu, ale udělali jsme všechno pro to a prosadili jsme to, že vlastně ty informace jsou viditelné a k dispozici. Takže myslím si, že se nám podařilo dosáhnout velkého. Také jsme hovořili o té dolisce přeskumu, která je velmi důležitá. To znamená, v následujících dvou letech musí Evropská komise přeskoumat, jakém způsob, jakým způsobem funguje tedy ta v tuto chvíli, jak fungují v tuto chvíli nastavená pravidla. A pokud by tedy ta regulace neměla fungovat, tak komise má povinnost vypracovat návrh, který to opraví, který to spraví. A poté se nám také ještě podařilo, že tato doložka k přeskumu se nenachází pouze v tom článku, ale je také součástí přílohy 1. Více nám prostě nemohlo ani vlastně podařit. <clears throat> To znamená, my, i když bychom byli proti, tak prostě my si myslíme, že to prostě není, není dobré, aby tady existovaly výrobky dvojí kvality, jako kdyby to bylo pro občany první a druhé třídy, ale v podstatě víc, víc jsme, víc eh, jsme dosáhnout nemohli, protože pokud by se nám nepodařilo prosadit to, co se prosadilo, tak bychom neprosadili vůbec nic, takže to bylo to, co šlo. Paní Almo, prosím, ale chci vás poprosit, abyste hovořila opravdu stručně, protože v deset musíme eh, odejít a ještě musíme hlasovat. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, budu hovořit velmi eh, stručně. Myslím si, že je to velmi dobrý kompromis. Kompromis to znamená, že v podstatě nedosáhnete úplně všeho, ale je důležité, abyste dosáhli co největšího počtu věcí. Tady si myslím, že se nám to podařilo. Bylo to rychle. Myslím si, že jsme dosáhli mnohého dobrého pro naše spotřebitele a také pro Evropskou unii. V tomto smyslu bych rád poděkoval všem svým kolegům, děkuji také sekretariátu, ale rád bych také poděkoval, ale opravdu ze srdce poděkoval kolegovi Daltnovi, protože myslím si, že on je opravdu nejlepším příkladem toho, že Brexit je prostě jedna velká chyba. Thank you very much. And then uh, very... Děkuji. A paní Culi, prosím. Krutko. E, děkuji za všechny wysiłki Děkuji. Děkujeme za všechny návrhy Paskalovi a děkujeme všem zpravodajům. Seděli jsme tam do jedné do rána. Já vím, že zpráva byla přijata velmi rychle a my na, jsme už na konci legislativního období a musíme si pospíšit. Ale myslím si, že zde velmi utrpěla kvalita. Evelyn řekla, že to není úplně v pořádku. Musíme se eh, snažit bojovat o dvojí kvalitu potravin a protože to tam není, tak eh, já apeluji na to, abychom nepřijali výsledky takovéhoto trialogu, protože pro spotřebitele tady nemáme dostatek záruk, že výrobek, který je stejně eh, zabalený, má stejný obal, tak bude totožný ve stejné Evropské unii. A i když jsme se shodli na tom, že to bude takto, tak já jsem proto, abychom to eh, za to nehlasovali. Děkuji. Eh, já bych vám chtěla dát eh, rovnou slovo, abyste eh, mohla hovořit o nařízení o bezpečnosti. Já budu pokračovat anglicky. Obecná bezpečnost Eh, my jsme tady o tom jednali také rychle, protože v moment, kdy jsme dostali eh, mandát, tak ty výsledky jsme měli 11 dní poté. A to je opravdu velmi, velmi rychle. A dosáhli jsme opravdu velmi dobrých výsledků. Milí kolegové, musím říci, že my všichni, Olga tady je, eh, Dita, kde je, a Lucy, eh, všem vám eh, děkuji. Eh, Daniel Dalton, děkuji vám všem za podporu. My všichni společně jsme také jednali až do dvou, do tří do rána, dokonce dvakrát ale dosáhli jsme výsledku, který opravdu zaručuje větší bezpečnost na silnicích. Ty systémy jsou takové, že řidiče může vypnout, pokud si to přeje. A další věc, na které jsme pracovali velmi tvrdě a kde jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, a to mě těší, a vyjednávání byla velmi dobrá během trialogu. A je to jedna věc, kterou chci zdůraznit. V mnoha zemích, v médiích, eh, byly eh, fake news, nesprávné informace ohledně o tom, co jsme odhlasovali, o obsahu našeho nařízení. A byla bych tedy eh, velmi vděčná, kdyby se to vyjasnilo. Dočetla jsem se třeba o eh, omezení rychlosti, to my nemáme. Eh, v nařízení máme velmi jasnou zpětnou odezvu pro řidiče či řidičku, pokud překročí rychlost, ale není tam omezovač rychlosti. A já se ptám, zda ty fake news se nešíří úmyslně já si myslím, že bychom to měli vyjasnit. Evropský parlament by měl vyslat jasné informace ohledně toho, že e, nařízení e, znamená asistenci pro řidiče, nenahrazuje se řidič, řidič e, bude mít konečné rozhodnutí, ale řidič či řidička dostává podporu od těchto nových zařízení, že to neznamená, že auta budou dražší, ale že se tím zachrání životy. A jsem velmi pyšná na náš Evropský parlament, že jsme se dohodli a že jsme vyjednali tak dobré řešení. Děkuji. Thank you very much. Ah. Uh sorry, sorry, I didn't thank... Omlouvám se, ještě já jsem nepoděkovala sekretariátu za výbornou práci. A chtěla bych poděkovat především eh, Davidovi a eh, Lukasovi a Franceskovi, eh, kteří jsou poradci. Děkuji vám oběma. A děkuji vám také za velmi tvrdou práci. I díky tomu jsme dosáhli tohoto výsledku, který jsem právě popsala. Děkuji, Rožo. A než začneme hlasovat, chtěla bych eh, přivítat studenty eh, z Bonu a jsou tady na pozvání paní Konové. Eh, to znamená, že můžeme nyní pokračovat s hlasováním. Nejdříve budeme hlasovat o směrnici o lepším vymáhání a modernizaci pravidel EU na ochranu spotřebitele a zpravodajem je Dan Dalton. Uděláme to hned elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 pro, 7 proti. Gratuluji panu zpravodajovi. So the next vote, it's, um... Další hlasování je zavedení programu CLO pro spolupráci v oblasti cel. Spravodajkou je paní Grapíny. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Nejdříve kompromis. Můžeme to udělat unblock. Souhlasíte všichni, že to bude unblock? Dobře, uděláme to unblock. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 25 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi. Gratulujeme paní zpravodajce Grapiny. A nyní budeme hlasovat o bezpečnosti vozidel. Paní Tun, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato jednomyslně 28 hlasů pro. Gratuluji paní Tun. A nyní eh, máme eh, rozpočet 2020, mandát pro třístranná jednání. Spravodajem je pan Selimovič, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27 hlasů pro, 1 proti. Pane Selimoviči, chcete vystoupit? Ne? Dobře, tím to bylo přijato. A nyní naše poslední hlasování. Pilotní projekty a přípravné akce. Pan Selimovič je zde rovněž zpravodajem. A uděláme to řádek pořádku, nevím, jak bych měla tato čísla uvést. Já přečtu pouze název. Nejdříve máme posouzení eh, eh, výzev, pokud jde o nové technologie a eh, digitální dodavatelský řetězec, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Rozvoj národních značek na jednotném trhu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato ženské podnikatelky v EU. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, posouzení e, rozdíl v kvalitě ve výrobci, které se prodávají na jednotném trhu. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Evropská umělá inteligence a její observatoř. Tady se jedná o úpravu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. inkluzivní eh, přístup na eh, web, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. podpora pro zvýšenou spolupráci mezi průmyslovým odvětvím a nevládními organizacemi, pokud jde o zneužívání dětí na internetu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tímto jsme ukončili naše hlasování a to znamená, že tímto končíme naše poslední zasedání. No, chtěla bych říci, pouze několik eh, k málo slov. Musím říci, že čas eh, opravdu eh, letěl velmi rychle. A pro mě bylo velkou ctí, že jsem mohla působit jako předsedkyně tohoto výboru. Podařilo se nám mnohé, a to nejenom v zájmu ochrany spotřebitele, ale také pro jednotný trh. V tomto smyslu chci poděkovat každému z vás za vaši spolupráci Děkuji také místopředsedům, kteří byli vždycky ochotni mě zastoupit, když bylo potřeba. A také vřele díky sekretariátu IMKO, děkuji panosi, děkuji celému týmu. Eh, děkujeme za podporu ve všech možných směrech, které si velmi vážíme. A musím říci, že samozřejmě stále je před námi dlouhá cesta. Práce tím nekončí, proto chci apelovat na ty, kteří zde zasednou v dalším funkčním období, aby byli nejen ctižádostiví, ale aby ta ctižádost se projevila také v činech. A ráda bych na tomto místě eh, popřála všem, kteří mohou kandidovat v dalších volbách, aby Eh, měli velký úspěch, nicméně já kandidovat nebudu. Já kandiduji ve federálních volbách v Belgii, které proběhnou stejný den jako volby do Evropského parlamentu. Tak pro mě je to skutečně na této půdě poslední den. Eh, jsou to pro mě smíšené pocity, protože jsem práci v tomto parlamentu měla ráda, bude se mi stýskat, ale jak víte, Belgie je velmi malá země, takže to není s Bohem, ale spíše na shledanou. Budu se na vás těšit.